A e, Vážení kolegové, další bod programu. To je můj oblíbený. E, jsou to otázky k ústnímu zodpovězení e, komisi obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce. Poprosím vás. Eh, poprosím autorku zprávy, paní Lven, prosím, máte pět minut. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, eh, zástupci rady kolegové, jsme zde tady hodně pozdě, ale přesto je to velmi důležité téma, o kterém bych měli hovořit a s tím jistě souhlasíte. Chtěli jsme tuto rozpravu mít dnes večer, protože jsme chtěli, abychom viděli skutečnou angažovanost ze strany komise a členských států, aby došlo ke změně postavení žen v oblasti rozvojové spolupráce. Chceme vidět, že toto téma bude bráno se vší vážností a ne něco, o čem se jenom hovoří v našich institucích. Potřebujeme skutečnou změnu, protože vlastní vyhodnocení komise posledního programu říká, cituji, že výsledky jsou poměrně Eh, roztříštěné a nedostatečně dokumentované a že potřebuje, že tam máme pouze několik angažovaných jednotlivců a nikoli celou instituci, která by na to reagovala. Takže toto se musí změnit. Dnes ale bohužel musím začít negativním vyjádřením. Návrh našeho usnesení vyzýval komisi, aby vytvořila nový akční plán jako sdělení, abychom vyslali silný politický signál, že je potřeba učinit takovouto zásadní změnu, abychom vyslali sdělení, že gender je důležité téma a že ženy by měly být ve větším významu, pokud je o rozvojovou politiku. Chtěli jsme, aby to bylo Mm, realizováno formou sdělení, protože jsme slyšeli, že komise to plánuje zveřejnit jenom nějak, jako nějaký pracovní dokument pro pracovníky a nikoli jako oficiální sdělení, jak bylo původně zamýšleno. A mm, hlasovalo se o tom takto i v našem výboru. Já jsem hovořila se zástupci komise, s lidmi z komise a slyšela jsem takové argumenty, že oni nechtějí aby to bylo sdělení, aby se to přelévalo z jedné strany na druhou a že prostě je to jenom takový dokument, který bude nějak načrtnut. Ale když se podíváme na vyhodnocení posledního programu, tak myslím, že všichni pochopíme, proč je třeba, aby ten dokument byl vypracován se vší vážností, protože v tom hodnocení se říká, že pobídky pro motivaci zaměstnanců a pracovníků externí služby ať již v Bruselu nebo jinde, k tomu, aby přistupovali k tématu genderu se vší vážností, tam chybí. Taková to motivace tam chybí. Jestliže tedy to bude mít formu sdělení, bude to přijato celým kolegiem komisařů a bude vyslán také signál naš, za vyslancům našich delegací, a bude jasně řečeno, že to je vůle celé komise, nikoli jenom pracovní dokument. Takže jestliže ten genderový akční plán bude eh, takto rozmělněn, to určitě není vhodný začátek v této práci, ale bohužel situace je taková, jaká je. Pan komisař Timmermans nás ujistil, že on je ten feminista a že je plně angažovan pro tento nový rámec, že se o to zasadí. Já vím také, že i předsednictví a zástupci předsednictví na radě také mm, jsou velmi odhodláně a zapo- zavázáni té, tomuto tématu. Čili co my potřebujeme je propojit příslušné politiky s finančními zdroji. Potřebujeme, aby rovnost pohlaví byla skutečným tématem, klíčovým tématem a aby tady také probíhal příslušný monitoring a vyhodnocování. Potřebujeme, aby to bylo nedílnou součástí dialogu se třetími zeměmi. Potřebujeme také, aby to bylo tématem v oblasti vzdělávání, pokud jde o násilí na ženách a e, dívkách, e, téma rovných platů a tak dále. Potřebujeme, aby to bylo také tématem, pokud jde o přístup ke zdravotnictví, zejména pokud jde o sexuální a reprodukční práva. Čili, pane komisaři, co od vás potřebujeme slyšet je, jakým způsobem budou vypracovány plány financování a jak skutečně ten akční plán chcete realizovat. A konečně chceme, aby tato diskuse probíhala v širším kontextu eh, témat udržitelné, udržitelného rozvoje. Cíl 5, stanovený před několika týdny v New Yorku, je zaměřit se na opravdu rovnost dívek žen. Je tady devět konkrétních cílů a my potřebujeme těchto devět cílů promítnout do konkrétních kroků i zde. Řada lidí říká, že už se to děje, ale řada lidí říká, že to potřebujeme někam posunout, potřebujeme nějaký vývoj. Jestliže nebudeme řešit tyto otázky a zabývat se ženami a dívkami, nebudeme schopni změnit jejich životy. A jestliže chceme, abychom viděli, zda ta politika skutečně funguje, potřebujeme, aby to zaznamenaly i ženy a dívky v těch zemích. Není možné, aby někdo byl vynechán z tohoto procesu. Takže věřím, že to podpoříte i v této sněmovně. Děkuji. Uh, uh, Děkuji. Paní zpravodajko. Rada, pan ministr Schmidt, prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, vážená paní zpravodajko, přiznám se k něčemu. I já jsem feministou protože jsem měl příležitost se v dřívějším životě věnovat eh, spolupráci v oblasti rozvoje a tam jsem získal před svědčení, že právě rozvoj e, jde přes ženy. Je tam nezbytná integrace žen do hospodářského života a budoucnost rozvoje, to jsou ženy. Rovné postavení mužů a žen, e, to je jádro hodnot Evropské unie, e, také je v právním rámci EU. Ženy jsou také hlavními aktéry proto práva žen musí být zakotvena i ve vnějších vztazích Unie. Rok 2015 má velký význam, protože eh, se ohlašuje nový program rozvoje, eh, ale také máme, eh, slavíme 15. výročí usnesení OSN v oblasti eh, práv žen, bezpečnosti a také akčního programu eh, pro eh, rovnost mezi ženami a muži. A znamená to, že toto téma má prioritní význam. Pro druhé pololetí předse, lucemburské předsednictví staví na práci předchůdců v oblasti rozvoje a opíráme se o závěry rady z května, která se zaměřovala také na rozvoj a na postavení žen. Například v oblasti genderu se považují tyto, problém, tyto otázky právě za prioritní pro politiku EU, ale také vnější politiku. V současné době spolupracujeme s členskými státy, s e SVČ a připravujeme nový akční plán rovného postavení mužů a žen a pro emancipaci žen. Na světovém měřítku se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku v emancipaci žen a vůbec v rovné postavení. Přístup žena dívek ke vzdělání zaznamenal výrazné zlepšení. Autonomie, eh, kterou ženy dosahují, se také stále zvyšuje. Eh, přístup žen ke zdravotním službám, přístup k antikoncepci a další eh, zlepšili eh, zdravotní stav žen a snížili umrtnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem. A důležité je, že se však setkáváme i nadále s určitými nerovnostmi v některých zemích, eh, dokonce s rozdíly uvnitř jedné země. Každý den se tedy postupně snažíme zajišťovat práva žen a dívek přístup ke vzdělání, boj proti diskriminaci, boj proti nižšímu ohodnocení za stejnou práci, proti eh, domácímu násilí, sexuálnímu zneužívání, ehm, mrzačení genitálií a dalším jevům. Důležité je, aby Evropská unie nepovolila ve svém úsilí a aby rezolutně trvala na dosažení cílu. Nový akční plán, který byl v poslední době předložen komisí, představuje užitečný nástroj pro podporu práv žen a dívek který by měl výrazně zlepšit jejich postavení, především těch, které jsou oběťmi diskriminace. Vítáme fakt, že zpráva připravuje nový akční plán, které, který má být povinný a e, má vycházet ze spolupráce všech aktérů v Evropě. Také posun kulturního povědomí v institucích, což předpokládá dokument, který také zmiňuje delegaci Evropské unie, která by měla integrovat automaticky a průřezově genderovou problematiku do všech oblastí. Budeme i nadále eh, aktivně na této problematice pracovat. Víme, že genderové otázky se dostávají také na pořad jednání Rady pro zahraniční věci eh, zasedání ministrů rozvoje 26 října, protože ten, ta, toto zasedání rady uh, schválí nový plán pro zajištění rovného postavení mužů a žen. Eh, vážení poslanci, Evropská unie musí být hlavním místem, kde se zajišťuje rovné postavení mužů a žen a vynaložíme v tomto smyslu všechno úsilí. Děkuji vám, pane ministře, za komisi nyní eh, Christos Stylianides. Děkuji, pane předsedající vážení kolegové, vážení poslanci. Já zde hovořím jménem svého milého kolegy Nevena Mimici. Vážená paní Lindo mcavan doufám, že odpovíme na vaše obavy a odpovíme na váš dotaz týkající se pozice komise. Pokud jde o spoždění při prosazování rovnosti žen a mužů, Evropská unie chce vyhodnotit, eh, jakým způsobem jsou tyto cíle dosahovány a aby byly podpořeny příslušným financováním a byly náležitě vyhodnoceny a zajištěny v rámci mezinárodní spolupráce a rozvoje. Tyto záměry jsme potvrdili v nedávném procesu přijetí nových cílů udržitelného rozvoje. Toto je přesně to, co evropské složky a Evropská služba vnější eh, pomoci se snažili dosáhnout, když vypracovali nový akční plán pro zajištění rovnosti a posílení žen v letech 2016 až 2020. Když se podíváme na obsah a zaměření, vidíme, že tento plán je mnohem více zaměřen na zajištění úspěšných výsledků oproti stávajícímu akčnímu plánu, jehož platnost brzy skončí. Tato ambice se projevuje zejména v tom tematickém a zeměpisném pokrytí vztahuje se na všechny vnější politiky EU, včetně politiky obchodní a ostatní politiky, eh, kde je relevantní humanitární pomoc. Bude se vztahovat na všechny naše partnerské země, včetně zemí v krizové situaci a zemí rozvíjejících se. Budeme se snažit eh, změnit veškeré oblasti týkající se žen a dívek tak, abychom eliminovali veškeré formy násilí a diskriminace a abychom jim zajistili rovný přístup k přírodním a ekonomickým zdrojům a abychom zlepšili jejich politickou a sociální situaci. Chtěl bych zdůraznit následující míra ambicí tohoto nového rámce nejsou nijak dotčeny tím, že je eh, realizován ve formě společného pracovního dokumentu. Jedná se o změnu, která by měla zajistit, že složky komise a složka Evropské vnější pomoci budou pracovat ve vzájemné spolupráci, koherentně a strategicky a zajistí, že jsou práva všech žen a dívek skutečnou realitou očekáváme, že členské státy EU náš nový přístup podpoří prostřednictvím relevantních závěrů Rady, které budou e, široce uplatnitelné a zajistí koordinovaný postoj na celoevropské úrovni. Stejně tak bych chtěl vyzvat Evropský parlament, aby se zapojil do tohoto kolektivního úsilí, tak abychom mohli maximalizovat naše dopady a výsledky v terénu. Jsem přesvědčen o tom, že změna musí začít doma. Změna institucionální kultury, včetně ehm, vyčleněných vedoucích kroků, v členských zemích a v institucích Evropské unie je naprosto zásadní proto, abychom zajistili, že budou realizovány výsledky v oblasti rovnosti pohlaví. Je potřeba také zajistit, že budou k dispozici náležité finanční a lidské zdroje a odborná expertíza pro realizaci tohoto rámce. Například bude poskytnuta konkrétní podpora našim kolegům v delegacích i Eh, na vedení a dostanou v tomto směru odbornou přípravu a školení. Nástroj eh, rozvojové pomoci již zahrnuje nějakých 100 milionů euro na opatření v oblasti rovnosti pohlaví bude vynaloženo ještě mnohem více v rámci programů zaměřených na jiné sektory a priority, jako je zemědělství, energetika, eh, soudnictví a jiné, kdy budeme vždy zohledňovat také perspektivu dívek a žen. Stejně tak budeme eh, vypracovávat náležité systémy monitorování a vyhodnocování, abychom mohli sledovat, jak jsou výsledky realizovány. Závěrem bych chtěl říci, že jsme eh, plně angažováni, pokud jde o implementaci tohoto obecného rámce a o to, abychom zajistili skutečné změny. Doufáme, že získáme také podporu tohoto parlamentu. Já osobně jsem přesvědčen, že parlament podpoří tuto iniciativu komise. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní politické frakce. První za EPP nebo Ivo Stier. Prosím, jedna a půl minuty. Evo, u bych... Děkuji. Já bych eh, chtěl eh, poblahopřát paní zpravodajce a eh, každopádně bych chtěl přivítat tady tuto iniciativu. Je to něco, co už jsme schválili ve výboru DV. Několik čísel, protože tato otázka je tak velice důležitá a protože se určitě vyplatí, aby eh, měli komise, eh, aby komise dala sdělení. Eh, každoročně 14 milionů dívek má, je násilně vedeno k sňatku. 62 milionů dětí žen nechodí do školy. Eh, samozřejmě eh, nemají přístup eh, k pracovním místem a v některých zemích dochází k potratům dívek, protože jsou to dívky jenom kvůli pohlaví. Samozřejmě tady je jasné, že se vyplatí, abychom investovali do žen. Průměrně 90 Eh, průměrně ženy investují 90% svého příjmu do rodiny, to u muže to 30 až 40%. A v případě, že děti, eh, že ženy chodí do škol, tak potom se zvýší HDP o 3%. Eh, jedná se tedy o udržitelný rozvoj a je důležité, aby se posílila role žen ve společnosti. Loni v našem usnesení jsme vyzvihli, že k ženám se nemá nejenom přistupovat stejně jako k mužům, ale že by měli mít eh, ústřední roli. Eh, eh, Děkuji za SAD. Poslanec Frunzulica, tři minuty. Present, present president. Uh, <clears throat> ladies and gentlemen. <clears throat> Vážený pane předsedo, dámy a pánové, když uvážíme význam posilování postavení žen nejenom jako otázku lidských práv, ale jako předpoklad pro to, abychom dosáhli trvalé udržitelné cíle rozvoje. Ehm, domnívám se, že ehm, přehodnocení nástroje pro rozvoj ehm, nabízí důležitou cestu, jak zhodnotit účinnost nástroje rozvojové spolupráce. Dva z rozvojových cílů milénia se týkají práv žen, propagace genderové rovnosti a posílení postavení žen, zlepšení zdraví matek. Eh, ty zůstávají bohužel dosud nedosaženy. Nicméně postup směrem k genderové rovnosti a posílení postavení žen je pomalý v mnoha zemích. Hodnocení genderového akčního plánu v letech 2010 až 2015 ukazuje na jasnou potřebu změnit cestu eh, k posílení postavení žen a potřebujeme obnovený závazek e SVČ a komise, aby se zlepšila práce v terénu. Proto podporuji apel na zavedení opatření, která zvýší vede, podíl vedení žen, úlohu ženských organizací a vůbec podíl žen na veřejné i soukromé sféře. Boj s nerovným ohodnocením a nerovným postavením žen zajistit, aby ženy měly rovné postavení také na trhu práce, to budou naše priority pro budoucnost. Měli bychom se maximálně snažit bojovat proti diskriminaci proti ženám na základě sňatku nebo mateřství a zajistit jejich právo Eh, na práci, vzdělání a eh, to, aby nebyly oběti jakéhokoliv tlaku nebo oprese. Eh, toto jsou aspekty vnější politiky EU, rozvojová spolupráce, pomoc, lidská práva, a zahraniční věci, migrace a azyl. To vše by mělo být na základě principu rozvoje a mělo by se týkat zemí které se připravují na vstup do Unie i eh, ty, které spadají do sousedství. Měli bychom spolupracovat s zeměmi a ukázat, že používat znásilnění jako eh, válečnou zbraň, abychom pohnali pachatele před spravedlnost a tak, abychom pomohli ženám a celým komunitám žen eh, uzdravování a zotavení se z této situace. Jedině to nám pomůže dosáhnout silnější, bezpečnější a rovnější společnost pro všechny. Mulțumesc, domn deputat. Děkuji mnohokrát. A nyní zastupce skupiny EKR, pan poslanec Branislav Škripek, jedna minuta. Vážený pane předsedo, je chválihodné, že Evropská unie eh, v rámci rozvojové pomoci pomáhá řešit palčivé problémy třetího světa, ale eh, spolu s rozvojovou spoluprací je stále agresivně vnucovaná genderová ideologie a kultura smrti. Pomoc je podmiňovaná přijímaných nových modelů soužití, eh, takzvaných genderových či sexuálních orientací. Papež František nedávno v OSN zdůraznil, že obyvatele nejchudších zemí třetího světa potřebují zajistit základní životní potřeby a bezpečí, jako domov, práci či půdu a nepotřebují různé kvóty nebo uměle vyvolávaný boj proti takzvaným stereotypům. Tam, kde se nejedná o ochranu před porušováním základních lidských práv, jsme povinni ukazovat respekt právu, historii, kultury a tradicím třetích zemí. Nemáme vůči ním žádné právo usilovat o ideologickou konilizaci prostřednictvím anomálních modelů a životních stylů, které jsou těmto národům cizí, jak zdůraznil papež František. Mezinárodní instituce, včetně Evropského parlamentu, by měly se snažit o skutečný lidský rozvoj pro všechny. Prvotní podmínkou takovéhoto rozvoje je právo na život každé lidské bytosti od početí po přirozenou smrt. To by mělo být motom i této instituce, která chce chránit lidská práva. Děkuji. Děkuji. A... Děkuji mnohokrát a za skupinu ALDE paní poslankyně Beatriz Besera Basterče a dvě minuty, prosím. Gracias, señor presidente. Eh, děkuji, pane předsedající, eh, pane Šmite a pane komisaři, eh, děkuji Lindo McEwen Dobře, Eh, rovnost pohlaví a to, že by se měla posílit role eh, žen a dívek. To je cíl číslo pět, protože ženy představují polovinu, někdy trochu více naší země koule, tedy většina. Jsou mnohem zranitelnější, pokud je o chudobu, pokud je o zabezpečení potravin, klimatické změny či nedostatek zdravotnictví. Rovnost pohlaví není pouze základním právem, ale je to také základ pro to, abychom dosáhli světa, který chceme. Chceme rovnostářský svět, kde bude prosperita udržitelný. Toto je cíl číslo 5, který eh, podepsalo 193 zemí. Důležitý je tedy dlouhodobý eh, horizont. Uvědomte si, jak je důležité, abychom zaktualizovali tento akční plán, eh, protože jeho cílem je, aby to byl rámec na evropské úrovni, tak abychom dosáhli cílů, které jsme si pouze před dvěma týdny vytyčili. Úplné odstranění veškerého typu násilí proti ženám a dívkám je jedním z klíčových aspektů. I, dnes každá třetí žena ve světě, ano, Evropanky také, budou obě obětí sexuálního násilí, fyzického či psychologické, jenom kvůli tomu, že jsou ženami. Kromě těch 100 milionů, eh, které byly určeny na zlepšení práv žen a dívek, tak já bych chtěla apelovat na komisi, aby podepsala a ratifikovala úmluvu z Istanbulu. Ale co je pro mě zcela zásadní, je vzdělání. Musíme dosáhnout rovnosti po, pohlaví a musíme posílit roli žen a dívek. A to je prostřednictvím vzdělání. To je zcela má radikální um, rozsah, protože tím pádem dáme ženy a dívek tam, kam patří. Mají být ve středu uh, udržitelného globálního rozvoje. Proto je zcela zásadní, abychom vytvořili Světový eh, fond pro vzdělání, aby to bylo k dispozici globální agentě a cíle číslo 4, tak abychom zaručili inkluzivní vzdělávání, abychom podporovali možnosti vzdělání pro tak jako navrhuje Jeffrey Sachs, který je eh, poradcem pro SN, tak abychom zaručili eh, vzdělání pro dívky na středních školách, tak to je zcela zásadní, protože jak se říká anglicky, emphasizing the girls, the boys will get it. Uh, on behalf uh, GUE NGL. Děkuji za GUE NGL. Má slovo paní poslankyně Lola Sanchez Caldentej. Minuta a půl, prosím. Gracias, señor. Děkuji, pane předsedající. Eh, rovnost pohlaví je lidským právem a je to eh, základním právem Evropské unie. Ale plat je průměrně o 30 žen nižší než mužů. A žena má o polovinu menší pravděpodobnost získat práci. A eh, každá třetí žena byla obětí násilí ze strany svého partnera či neznámé osoby. V praxi ženy nemáme stejná práva jako muži Eh, zhodnocení prvního akčního plána, plánu pro mnoz pohlaví ukazuje, že je nedostatečný a že tam není dostatečná politická půle. Ta zpráva, o které se bude hlasovat zítra, je to ambiciozní plán a je důležité, aby byl účinný a proto my tento plán podpoříme. Musíme podpořit rovnost pohlaví a posílit roli žen ve všech politikách, především v rozvojových politikách. Musíme odstranit veškeré bariéry pro rovnost pohlaví, eh, také sociální eh, překážky, ale také ekonomické, které vedou k tomu, že se eh, feminizuje eh, chudoba a interní exil žen. Už nechceme úsporná opatření, protože ženy tím nejvíce trpíme. Musíme zaručit eh, právo na potrat. Ano, na potrat, který musí být volný a zdarma. Musíme zaručit možnost svobodu potratu, protože jinak nebude rovnost. Je zcela zásadní, aby v tomto plánu byl způsob komunikace a aby byl ehm, podpořen celým kolegiem komisařů, protože jinak budou existovat překážky že, pro ženy a my budeme a občany druhé kategorie. Gracias. Um, on behalf... Děkuji za skupinu zelených. Má slovo Jordi Sebastia. Jedna minuta. Eh, dobrý večer, děkuji vám. Eh, pane předsedající, je eh, smutné, že eh, je tento parlament tak prázdný. Nikdy jsem ho neviděl takto prázdný. Eh, vždycky, když hovoříme o rovnosti pohlaví, tak je to vždycky na konci dne, kdy už tady nikdo není. Doufám, že to je jenom náhoda, ale opravdu to zásadní téma. My vítáme tady tuto iniciativu, protože to je zcela naléhavé, protože jestliže chceme bojovat proti diskriminaci žen ve většině světa, tak musíme rozhodně tam zapracovat a nejenom prostě jenom takové prohlášení umyslech Musíme zapracovat perspektivu pohlaví do všech našich eh, politik rozvoje spolupráce. I když tato iniciativa je důležitá, tak nemůžeme ale, eh, říct, nemůžeme ale říci, eh, nebo říkáme, že litujeme, že to není úplně účinné, že není nám jasné, jak se bude financovat tento plán a že tam není také explicitní závazek, že by se navýšily finance na rovnost pohlaví, protože bez rozpočtu, vážení kolegové, slova jsou k ničemu. Udělali jsme malý krok, ale ještě chybí mnohé. Schválíme text, poblahopřujeme osobě, která která ho předložila, ale to nestačí. Chceme více rozpočtu, chceme větší závazek a chceme konkrétní aplikační linie, protože boj za skutečný rovnost musí být závazkem evropské politiky ve všech sférách. E Děkuji. Za skupinu ENF má slovo paní poslankyně Milen Troščinsky, dvě a půl minuty. Prosím. Merci, monsieur le président, chers collègues. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. To je pro všechny zákonodárné sbory. Pro Evropský parlament to bude důležitý boj za ženy, který má také ideologický rozměr. Zde odmít na ženách, ale současně eh, vidíme absenci akcí v letech 2010 až 15, především pro zajištění fyzické a psychické integrity pro ženy na to zapomínáte a možná by měli, e, měl Bešer, že se právě zmiňujete o zemích, které často bývají eh, předem pozornosti pro násilí na ženách. Uvědomme si, že to jsou také země, kde často panuje islámský fundamentalismus. Na to se musíme zaměřit. Budu citovat i máma z Mašity v Brestu, který eh, se vyjadřoval o tom, že muslimské ženy eh, tedy vůči muslimským ženám, pokud jsou to ženy bez cti, tedy ty, které nenosí eh, islámský závoj, tak je v pořádku, když je muži zneužívají. A vidíte, mm, že eh, rovné postavení mužů a žen eh, nemůže nikdy vzniknout tam, kde ženy podléhají nucené sterilizaci násilí a setkávají se s těmito hrůzemi denodenně. Představme si teroristické skupiny skupiny jako Boko Haram, eh, které eh, fungují eh, a takto ženy zneužívají. A to je odpovědností také vnější politiky Evropské unie, aby aktivně hájila hodnoty Evropy. A já se vrátím ještě do Sankt Peterburgu, kde proběhlo fórum Femina Eurazia, kde se setkali ženy celosvěta světa a zástupky různých eh, organizací, univerzit, nevládních organizací a hovořili o denodenním životě žen v oblasti osobní i eh, profesní a ženy ze zemí, kde vládne islámský fundamentalismus, se setkávaly se znásilněními, případně eh, s Eh, mutilací genitálií, eh, se zacházením, s kterým museli žít denodenně. Eh, a proto je velice důležité bojovat proti tomuto typu terorismu. Musíme také vítat specifické kroky pro posílení práv sexuálních menšin jako LGBT. V tomto smyslu potřebujeme pracovat na oblasti rozvoje a nevěnovat se jenom imperialistickým fantazím. Děkuji. Děkuji. A Julie Gerling. Děkuji mnohokrát. Já plně podporuji kroky pro posílení postavení žen a programy pro genderovou rovnost. E, velmi ráda podpořím apel paní McIven pro to, aby komise věnovala této problematice větší pozornost. To je naprosto nezbytné. Skupina EKR e, chce dávat právě postavení žen a dívek výsadní místo v oblasti rozvoje. Mají zásadní dopad na růst růst, snížení chudoby a dosáž, dosažení rozvojových cílů milénia. Tím, že vítám obnovení plánu, mám však zároveň určité výhrady. Nelíbí se mi přílišný zá důraz na metodiku a informaci. Měli bychom úsilí a finance využít na konkrétní kroky spíše jsem přesvědčena o zásadě účinnosti pomoci zaměřit se na výsledky a podporuji přístup britské vlády, tak jak jej eh, vytvořila v revizi pomoci, vícestrané pomoci, aby zdůraznila problematiku genderového mainstreamingu v praxi. To je nejdůležitější aspekt. Děkuji. A, e... Děkuji mnohokrát. Slovo má paní poslankyně Catherine Bader. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Lindě McEwen za práci, kterou dělá. My jsme vždy vnímali evropskou rovnost jako něco, co zahrnuje rovnost pohlaví a tudíž by to mělo být eh, hlavním bodem i v oblasti rozvojové spolupráce. A to zejména v tomto roce, kdy předkládáme cíle pro udržitelný rozvoj. Ženy musí být zahrněny do našich plánů. Víme, že dochází k násilí na ženách v konfliktních oblastech v Nigérii, Boko Haram, v Syrii, v utečenských táborech, kde jsou ženy prchající před válkou. Je to smutný biologický fakt, že v důsledku tohoto násilí dochází i k řadě těhotenství. Komise potvrdila europoslancům, že porušování mezinárodního prána může být podkladem pro nabídnutí bezpečného potratu. Zdraví žen vyžaduje podporu těchto žen a ta znamená i podporu v oblasti sexuálních a reprodukčních práv. Je to zásadní pro svobodu žen a pro posílení jejich postavení. Musíme zajistit, že ženy budou mít nadále přístup k vykonávání svých sexuálních a reprodukčních práv a jestliže je nezbytné, aby se jim dostalo bezpečného potratu, musí to být součástí e, podpory EU těmto ženám v konfliktních oblastech a ženám, které prchají před násilím. Děkuji. Thank you. E, on behalf... Děkuji za GUE NGL má slovo paní poslankyně Eleonora Forenza. Jedna minuta. Prosím. Děkuji, pane předsedo v souladu se smlouvami a strategiemi EU, které Evropská unie vypracovala a také s cílemi eh, udržitelného rozvoje pro rok 2030, které vypracovalo OSN, se domnívám, že je nezbytná podpora tohoto Evropského parlamentu a také vyčlenění příslušných zdrojů, eh, podpora druhého cíle, zejména na úrovni členských států i na úrovni EU potřebujeme zajistit lepší přístup žen a dívek eh, k vzdělání a ke zdravotnictví. Jen takto zajistíme udržitelný rozvoj. Udržitelný, to znamená, že ženy budou mít stejná práva, stejné možnosti jako jejich mužští kolegové. Eh, Evropský institut pro genderovou rovno, rovnoprávnost eh, má k dispozici určité údaje, určité údaje o této rovnosti a tam se ukazuje, že je potřeba jednat okamžitě. Tutíž já navrhuji, abychom začali z tohoto vycházet. Je potřeba, aby všechny členské státy, zejména eh, státy na jihu Evropy, sledovali tuto situaci, která jim umožní efektivně jednat. Mezi cíly udržitelného rozvoje vidíme také takové cíly, které zajišťují globální partnerství mezi rozvinutými zeměmi a rozvojovými zeměmi. Toto vše se nás přímo týká. Děkuji, paní poslankyně. Nyní zde máme eh, postup Catch the Eye, kdy mám na seznamu dva řečníky. A prvním je dáma ne, není tomu tak. Pan poslanec Ricardo Santoš. Much, prezident. Děkuji. Eh, plán 2010-2015 eh, přispěl k rozvoji nových politik v rámci rozvojové spolupráce. Ale přesto existuje určitý počet situací, které vyžadují eh, jiný přístup a aby eh, jsme zintenzivnili naši práci ten náš plán musí být ambiciozní a musí být konzistentní. Žádalo se o změnu kultury v institucích. My chceme, aby instituce Evropské unie se daly do souladu s úlohou, kterou máme ve světě, tak abychom bránili rovnost pohlaví tady, ale i jinde ve světě. To je e, zásadní složkou tohoto plánu. Musíme e, se zamyslet nad tím, že bychom to mohli rozšířit třeba na obchod, spravedlivý obchod. To je způsob, jak můžeme podpořit eh, férové chování a také tím eh, podpoříme eh, dobré vztahy v sociální a hospodářské oblasti a důvěru v místě původu. Thank you. Uh, Tora Notis Marias Děkuji eh, Děkuji vám. Evropská unie eh, musí bojovat proti eh, diskriminacím mezi oběma pohlavími na pracovišti. Musíme hájit osvobození ženy v rozvojových zemích momentálně se nacházíme v hospodářské krizi a v, tom, v tomto případě je diskriminace ještě větší, třeba v platové oblasti nebo eh, v oblasti nezaměstnanosti, protože nezaměstnanost žen je mnohem vyšší než nezaměstnanost mužů. Eh, v ožebračeném Řecku kvůli úsporným opatřením, tak ženy jsou největší obětí krize. Během eh, první čtvrtletí roku 2015 nezaměstnanost žen je nad 30% a u mužů je to 23%. Eh, státy by měly eh, pracovat na tom, aby se odstranili rozdíly v odměňování žen a mužů na světě, ale také v případě důchodů. Měli bychom také dosáhnout toho, aby práva žen se respektovala v případě mateřství a aby žena nemohla být propuštěna, když je těhotná. Děkuji panu poslanci Mariasovi a nyní je čas, aby eh, pohovořil náš host komise, pan Christos Tyrianides. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl ještě jednou poblahopřát mé milé kolegyni paní Lindě McEwen za její veliké nasazení k tomuto náročnému tématu. A stejně tak bych chtěl upřímně poděkovat za tuto komplexní debatu, která probíhá za těchto okolností ve velmi složité době. Ukazuje se tady blízkost našich stanovisek, pokud jde o zlepšení životů dívek a žen v našich partnerských zemích. Já doufám, že vaše hlavní obavy byly eh, v rámci nového akčního rámce pro rovnost pohlaví rozptýleny a doufám, že budeme pokračovat v dialogu o provádění tohoto rámce. Stejně tak bych chtěl poděkovat za vaše eh, veliké nasazení k tématu rovnosti pohlaví, a to zejména v letošním roce, kdy slavíme 20. výročí Pekingské akční platformy a 50. výročí usnesení OSN o bezpečnosti žen. Také e, ve chvíli, kdy přijímáme e, plán pro udržitelný rozvoj do roku 2030, tak snad již nikdo nemá pochybnosti, že také zde se chceme věnovat tématu rovnosti žen a dívek. Agenda 2030 je univerzální rámec, který obsahuje ambiciózní cíle, který se věnuje bedlivě otázkám rovnosti dívek a žen a chápe, že to je nezbytné pro podporu udržitelného rozvoje. Jak to ostatně Evropská unie sdělila před dvěma týdny v New Yorku, ženy mají právo žít v takovém světě, kde práva dívek a žen jsou prosazována a e, oceňována všemi a ve světě, kde všichni lidé jsou schopni realizovat svůj potenciál a žít ve společnosti spravedlivé pro všechny. Evropská komise a Evropská služba vnější činnosti eh, jsou plně zavázáni učinit z tohoto závazku realitu prostřednictvím nového rámce a ve spolupráci se všemi evropskými institucemi, členské státy, partnerské země, občanská společnost, mezinárodní organizace, podniky a ostatní zainteresované subjekty. Samozřejmě my jako komise se plně spoléháme i na tuto sněmovnu, že bude naším klíčovým partnerem. Děkuji vám za pozornost. Evcharisto. Eh, děkuji, děkuji mnohokrát, pane komisaři. A tímto uzavírám dnešní debatu.